Chci vás eh, informovat eh, ohledně článku 231.4, eh, že nebyla předložena žádná žádost ohledně korigenda ohlášeného včera v pět hodin odpoledne a v tomto případě tedy korigend